ho pana Jiřího Mastarku a Enrico Maria Speroniho jsem jmenoval za náhradní, náhradníky. S frakci EPP, e SAD, e, Zelených a GUE jsem dostal jmenování za členy a předsedy delegací. E, seznam je k dispozici a pokud do konce zasedání nebudou podány námitky, platí tento seznam.